bude předložena žádná připomínka, budou tyto nominace přijaty. Příslušný výbor mi předal opravu, která se týká stanoviska Evropského parlamentu, který, které bylo přijato v druhém čtení. Tato oprava bude mm, uvedena v zápisu a také na webových stránkách v souladu s článkem 216 odstavec 4 tato oprava bude považována za schválenou, leda, že by do 48 hodin politická skupina nebo minimálně 40 poslanců žádalo, aby se o této opravě hlasovalo. Tento postup se bude v tomto případě také aplikovat. A nyní eh, přecházíme k následujícímu bodu, a sice pořad jednání. Vy jste dostali tento návrh, byl schválen konferencí předsedů 17. září 2009 v souladu s článkem 137 jednacího řádu. Informuji vás, že